Možná jste se někteří podívali na tu uzavřenou dohodu. Je eh, velmi dlouhá, trvalo to deset let, než se ji podařilo uzavřít. A já si nemyslím, že bude jednoduché jen tak podepsat nějakou jinou dohodu v mnohem složitějším kontextu, eh, který tu dnes máme. A proto musím trvat na tom, že pro nás Evropany, a teď mluvím jménem Rady ministru zahraničí, že musíme udělat všechno, co je v našich silách, aby ta dohoda přežila. A proto musíme tlačit na Iránce, aby dodrželi všechny své závazky. Ale jedna věc, to už jsem říkal na úvod, to no, stažení Spojených států z této dohody bylo jednostrané a Iránci dosud dodržovali, už 14 měsíců dosud od tohoto okamžiku dodržovali tuto dohodu. Teď eh, říkají, že už se necítí eh, vázáni těmi podmínkami. Jedna věc je necítit se zavázán eh, dohodou, ale druhá věc je eh, dělat něco konkrétního. A atomová agentura pro atomovou energii nám může říci, kdy k tomu dojde, nebo jakým způsobem k tomu dojde, k tomu porušení té dohody. A proto si musíme počkat na zprávu této agentury. Až dosud nám eh, monitorovala situaci. Takže je potřeba také být v kontaktu s Irákem a musíme eh, se snažit o to, aby ta dohoda eh, se udržela naživu. Můžu mluvit také o té sestřelení ukrajinského letadla. <clears throat> Mohl bych odpovědět na celou řadu zajímavých věcí, o kterých jste <clears throat> hovořili ve, eh, v diskuzi, ale na to asi nemáme čas. Takže mi dovolte, abych vám poděkoval za vaše příspěvky. Budeme se určitě tímto tématem ještě zabývat v blízké budoucnosti. My děkujeme vám, vám pane, pane vysoký představiteli místo předsedy. Tímto uzavírám debatu. Než přistoupíme k dalšímu bodu, mám krátké oznámení. Pan Lenz Forman eh, přestane být nezařazeným eh, poslancem a od 15. ledna se stane členem skupiny EKR. Dalším bodem na našem pořadu jednání je zpráva paní Vizeler Lima, výroční zpráva za rok 2018 o lidských právech a demokracii ve světě a o politice Evropské unie v této oblasti. Připomínám, že je možné žádat o eh, Catch the Eye a modré karty pomocí elektronického systému a standardní registrace. Instrukce jsou k dispozici u vchodu do hemicyklu. Nyní dám na čtyři minuty eh, slovo eh, paní zpravodajce, paní Gisler-Lima. Máte slovo. Le Parlement européen. Evropský parlament má za úkol hovořit silným, jednotným hlasem eh, tam, kde jde o lidská práva. Je to téma, které se provítá do všech jednání a naším kolem je hledat konsensus a proto bych chtěla předložit zprávu, která je vyjádřením našeho úsilí a jejíž cílem je eh, získat podporu eh, velké většiny. Není to samoučelné, ale doufáme, že v kontextu univerzálnosti se nám podaří prohloubit náš společný zájem na prohlubování demokracie a dodržování lidských práv. Lidská důstojnost je naší hlavní hodnotou a to neplatí pouze pro naše hranice. Je to sdílená hodnota, která nám umožňuje mít důvěryhodnost. A proto ji musíme neustále požadovat i v našich mezinárodních vztazích. A to zejména eh, tam, kde můžeme podpořit další demokratické hlasy ve světě. Ta zpráva v podstatě vyjadřuje naše eh, obavy z útoku na demokracii a právní stát a eh, to, co mě znepokuje zejména, je zrůstání autoritářství ve světě. Neměli bychom ale upadat do zbytečného pesimismu. V té zprávě poukazujeme také na to, že v celé řadě zemí mírový eh, proces a demokratizace probíhají, eh, a to včetně mm, justičních a ústavních reform. Je dobré také poznamenat, že občanská společnost brání lidský práva a získala eh, na viditelnosti. My podporujeme ty, kteří svým hlasem brání demokratické hodnoty. Jedna věc tady ale zůstává velmi tíživá je to, jsou to vojenské konflikty, eh, etnické čistky, to jsou všechno eh, věci, které vedou k přesunům obyvatel. A velmi často je to toto bezpráví, eh, které vede k nelidskému zacházení k těmto osobám. A tím vzniká prostor každodenní krutosti a násilí a na to musíme reagovat. Každý z nás, všichni, máme lidskou povinnost odsuzovat tyto kroky a jako poslankyně tohoto parlamentu chci také říci, že máme politickou zodpovědnost za to, abychom volali po ukončení tohoto lidského utrpení. Musíme také eh, připomenout eh, práva původních obyvatel, která jsou pošlapávána, přestože je má chránit eh, mezinárodní právo. Potom jde o otázky rovnosti, o práva dětí a dalších zranitelných osob a těch, kteří jsou obětmi násilí nebo jsou vystaveni zneužívání. Práva také poukazuje na svobodu projevu a na pluralismus médií, čímž by se měly vyžadovat ty skutečně svobodné společnosti. Eh, dále jde o ochranu práv eh, novinářů, eh, učitelů a také o persekuci a nahodilé uvězňování a výkon trestu smrti. To všechno jsou věci, proti kterým bychom měli bojovat. Měli bychom také podpořit společenskou <clears throat> odpovědnost podniku. A zejména tato zpráva zdůrazňuje to, že svoboda vyznání by měla být zaručena na celém světě a to bez jakýchkoliv podmínek. Na závěr této prezentace bych chtěla eh, velmi upřímně poděkovat všem stínovým zpravodajům a spolupracovníkům, kteří eh, spolupracovali velmi konstruktivním způsobem. Merci. Now I would... Děkuji a nyní dám slovo místo předsedovi vysokému zástupci panu Borelovi. Máte slovo. Paní předsedající, vážení poslanci Evropského parlamentu, znovu musím poděkovat Evropskému parlamentu za neustále sledování eh, situace v oblasti lidských práv a demokracie na celém světě. A dnes přivítáme váš, vaši komplexní výroční zprávu o demokracii a lidských práv ve světě s, s mnoha užitečnými doporučeními. Děkuji zpravodajce paní Weisler Lima za její práci. V e, úvodem chci říci, že lidská práva a demokracie musí zůstat jádrem naší práce. Je to její nedílnou součástí. Na prvním e, zasedání e, Rady pro zahraniční věci v prosinci jsme se všemi ministry zahraničních věcí hovořili o kolektivním úsilí k ochraně demokracie a lidských práv a hovořili jsme i o e, zmršťujícím se prostoru pro e, občanskou společnost a o tíživé situaci obhájců lidských práv. E, ministři souhlasili s tím, že je potřeba zavést sankční režim v této oblasti a tuto práci vykonává rada. Doufáme, že se bude postupovat co nejrychleji. Globální režim sankcí v oblasti lidských práv se patří k cílům a naší práce a budeme na něm pracovat co eh, nejrychleji. Eh, během druhého dne, když jsem nastoupil do funkce, tak jsem se setkal s obhájci lidských práv z celého světa na Fóru pro lidská práva. Tam jsme hovořili o tom, jak budovat spravedlivé prostředí pro budoucnost. Mnohé problémy, eh, o nichž hovoříte ve své výroční zprávě o lidských právech a demokracii, eh, Mnohé tyto otázky se v té zprávě opakují, eh, objevují opakovaně a také se tam užívají konkrétní specifické příklady z jednotlivých zemí. My si Eh, plně uvědomujeme silné spojení mezi těmi dvěma zprávami. A co se týče eh, další výroční zprávy za rok 2019, to chcete eh, včas schválit již na jaře. Zpráva vyzývá k k účelnější zahraniční politice v oblasti eh, lidských práv. To je vítaná, vítaný příspěvek eh, k novému akčnímu plánu v oblasti lidských práv a demokracii. To bude ehm, cestovní mapa, eh, která nastaví priority na dalších pět let a bude odrážet i přechod do digitálního světa a měnící se geopolitické dynamice. Lidská práva a demokracie jsou a i nadále budou uhelným kamenem našich vztahů s třetími zeměmi. Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva je největší finanční nástroj na světě, největší na světě a konkrétně se zabývá lidskými právy a demokracii. Představuje 135 milionů tedy platby, jak si byly provedeny pod touto vlajkovou lodí v roce 2018. Uvedu příklady. V roce 2018 byla globální výzva k návrhům, to vedlo eh, k, vypr, eh, eh, k, ke zvolení pěti projektů práva LGBT, t, t, 17 milionů Týkalo se to eh, Rusky, Rus, Ruska, Malávy, Zimbabwe, Hondurasu, Nikaraguji, Kolumbie, Peru. Obtížné země. Tento projekt eh, podpořil budování kapacit specializovaných nevládních organizací, které eh, nabízejí právní pomoc obětem porušování lidských práv v oblasti LGBTI a také obhájcům lidských práv mimo eh, rozvojové spolupráce vaše zpráva správně poukazuje na to, že obchodní eh, a rozvojová politika musí být propojena s politickým dialogem a že porušení lidských práv je potřeba vždy vzít plně v úvahu při eh, jakýchkoliv akcích Evropské, Evropské unie. Dobře si uvědomujete, že eh, pravidelný dialog o lidských právech je důležitou součástí diplomacie. Obracíme se globálně na eh, vlády a občanské společnosti a to eh, značně zvedlo profil lidskoprávní politiky EU. Evropská unie také zvláště přispěla k, k pokroku eh, v oblasti práv dítěte a společně se skupinou latinskoamerických a karibských zemí jsme eh, navrhli tři usnesení o právech dítěte. Eh, dvě byla představena na lidskoprávní radě v červnu a ta třetí byla ve spolupráci s umluvou OSN o právech dítětech a ta třetí se zaměřuje na posilování práv dětí s postižením, včetně práv, jejich práva na klasické vzdělávání. Vaše zpráva také správně upozorňuje na problémy práv žen na celém světě. Evropská unie je i nadále odhodlána plně podporovat eh, práva žen, eh, rovnost mezi muži a ženami a posilování práv žen. To prokazuje naše eh, účelná iniciativa za účelem ukončení násilí proti ženám a dívkám, podepsaná v září 2017 v New Yorku. Tato iniciativa vychází eh, z 500 milionů eh, eur investice od roku 2018 až 2024. Eh, provedeny byly dva pilíře. Latinskoamerický pilíř proti genderově motivovanému zabíjení žen a subsaharský pilíř jehož cílem je zabránit sexuálnímu násilí a genderově motivovanému násilí to musí zůstat i nadále prioritami našeho úsilí, zvláště vzhledem k 25. výročí Světové konference o ženám, eh, ženách a eh, Pekingské deklaraci. Vaše zpráva také vítá závěry Rady o demokracii eh, z, z minulého října a poukazuje na důležitost transparentní transparentních, spravedlivých a důvěryhodných voleb. A tímto já děkuji také členským státům a i poslancům tohoto parlamentu, kteří se zúčastnili našich pozorovatelských misí při volbách v zahraničí. To je dobrým příkladem, jak naše instituce efektivně spolupracují. Já zde nechci přečítat celý seznam těchto eh, pozorovatelských misí, jenom upozorňuji na některé. Salvador, Kosovo, eh, Malawi, eh, Senegal, Sri Lanka, Tunisko. Je mi líto, že jsme se nezúčastnili posledních voleb v Bolívii, to napravíme a této důležité práci budeme pokračovat, abychom hájili to úplně nejzákladnější lidské právo, a to je efektivní demokracie. Paní předsedající, dovolte, abych řekl, že tato výměna názorů byla velice užitečná. A na konci řeknu, že jsem si jist, že až eh, uslyším vás, paní zpravodajko, tak myslím, že uslyším řeč o stejných cílech, eh, jako jsou cíle služby, za níž nesu já zodpovědnost. Budeme spolupracovat na těchto úkolech. Děkuji vám za vaši práci. Jsem si jist, že se mi dostane eh, více informací eh, o tom, co si přejete od služby ESVČ v oblasti obrany lidských práv na celém světě, protože vy, poslanci Evropského parlamentu, a my kteří pracujeme na misích po celém světě, bojujeme eh, pro stejný cíl. Děkuji. Děkuji. Nyní zahajuji rozpravu a jménem EPP na jednu minutu vystoupí pan Tomak. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane místo předsedom. Borele. Děkuji paní zpravodajce za velice dobrou práci. Obecně Evropská unie vynakládá veliké úsilí na respektování lidských práv a demokracie po celém světě. A dovolte, abych se soustředil na jedno konkrétní, velice důležité právo, které naše společnost musí respektovat a které nás spojuje po celém světě a činí nás také velice vlivným. A to je právo na svobodu vyjadřování. Pane místopředsedem, místopředsedom, Měli, měl byste pořádat ESVČ, aby dělala více pro podporu svobody vyjadřování v sousedních státech EU. Je nepřijatelné, aby v zemi, jako je Turecko, to mm, novin bylo zavřeno, tisíce novinářů propuštěni, někteří byli dokonce nespravedlivě zatčeni. To je zcela v rozporu s právem na vyjadřování, což je základ naší demokracie. Děkuji. Děkuji. Nyní jménem socialistů pan Kocolino na minutu. Si, grazie. Děkuji. Není to jenom tak eh, byrokratická eh, obvyklost eh, hovořit o stavu lidských práv, jak už tady bylo připomeno, schválení této zprávy přichází příliš pozdě, má to asi roka půl spoždění. <clears throat> Je potřeba Eh, zdůraznit celou řadu témat, o tom už eh, hovořili eh, naše kolegové. Já bych chtěl upozornit na jedno zásadní téma, a sice jak zefektivnit evropskou obranou politiku a jak chránit lidská práva ve světě. Otázka beztrestnosti je naprosto zásadní. Musíme dát do centra v našich snah potřeba se postavit čelem této výzvě a zajistit, aby eh, skončila beztrestnost, <clears throat> aby se dále nešířila. To je náš hlavní úkol a eh, objeví se to určitě i v dalších verzích této zprávy. Takže eh, musí to být klíčové téma, naší identitu, bez toho nemůžeme pomýšlet na to, že bychom <clears throat> úspěšně mohli bránit lidská práva ve světě. A <clears throat> musíme na to také upozornit na G20 a musíme trvat na tom, že lidská práva eh, jsou důležitá i země zemi, jako je Saudská Arábie, kde se bude konat summit G20. A děkuji a teď eh, za Renew na dvě minuty pan Gerenc. Děkuji paní předsedkyně. Každoroční diskuse ke zprávě o stavu eh, lidských práv ve světě riskuje to, že této debatě budeme hovořit eh, o pořád stejných věcech a vlastně konstatujeme pořád to eh, samé. Používáme eh, fráze, které si velmi podobají a vyjadřujeme pořád stejná přání. Dnes je to ale jiné, protože ty obavy vedly k tomu, že teď máme zprávu, která je dobře vyvážená, promyšlená, velmi přesná a tato zpráva paní Vizel Lima je něco, z čeho se budeme držet eh, jako vzoru v příštích eh, letech, protože tady jsou uvedeny prakticky eh, všechna důležitá témata, bez toho, aby se zacházelo do přílišných podrobností. A <clears throat> hovoří se zejména o podmínkách, které mohou zajistit dodržování lidských práv ve světě. A samozřejmě se tady hovoří také o ústupu multilateralismu to je eh, metoda, která se osvědčila eh, v oblasti lidských práv. Ústup multilateralismu znamená, eh, že musíme říct, že i v některých členských, svět, členských státech a i na druhé straně Atlantiku dochází k Eh, jevům, které eh, nejsou v souladu eh, s těmito standardy. A je smutné, že k tomu dochází k Evropské unii. A na závěr bych chtěl požádat Evropskou komisi, aby nám řekla, jaké kroky budou následovat po této zprávě. Já už jsem v minulosti prezentoval zprávu o zákazu nuceného sňatku nucených manželství nezletilých, zejména dívek. A Velkou většinou jsme tady v Evropském parlamentu hlasovali pro to, aby zákaz sňatku nezletilých byl jednou z podmínek, které se snažíme eh, aplikovat v našich stazích se třetími státy, takže eh, eh, musím konstatovat, že tady ještě nebylo řečeno poslední slovo. Frau Kollegin Neumann für die Fraktion der Grünen. Eine... Za zelené jednu minutu. Situace v oblasti lidských práv se zhoršuje na celém světě, proto je důležité, abychom eh, obvinili všechny ty, kteří porušují lidská práva. Ještě důležitější ale je, abychom začali užívat eh, moc, kterou máme jako Evropská unie, její členské státy a eh, naše společná ekonomika, abychom chránili všechny, kdo bojují za demokracii a lidská práva. Eh, proč je eh, tomu tak, že obchodní smlouvy chrání biznesy a ne lidi? Proč proč eh, stále ještě firmy vydělávají Mailand na, zaprodej zbraní. Proč se nevěnují lidem, kteří potřebují ochranu? A jak je možné, že evropské společnosti stále ještě ničí živobytí tolik, tolika původních obyvatel? Pane Borele, my to všechno chceme e, touto zprávou změnit. Je to silná zpráva, která byla odhlasována velkou většinou to, touto, tohoto parlamentu a doufáme, že se jí budete ve své nadcházející práci pět let e, řídit. Děkujeme e, paní Vizel Lima. Děkuji a nyní paní kolegyně Baltazar jednu minutu. Paní předsedkyně, vážení kolegové, dnes jsme tady proto, bychom vás požádali o to, aby se ukončil obchod s orgány. Eh, to je eh, záležitost, eh, která se rozšířila zejména v rozvojových zemích, kde matky velmi často nabízejí Eh, se eh, prodávají jako náhradní matky a odporuje to také mm, všem mezinárodním umluvám. My už jsme se k tomu vyjádřili v roce 2011, v roce 2012 jsme také eh, přijali usnesení o mm, zákazu prodeje vlastního těla. Je potřeba podpořit toto úsilí, aby to nezůstalo, aby nezůstalo pouze u slov, aby i toto lidské právo bylo zachováno Eh, nemůže se obchodovat eh, s dětmi a eh, bude potřeba, abyste k tomu také zaujali stanovisko. Děkuji. A nyní potřeb, pokračujeme. Kolega Čarnecký, jednu minutu za frakce EKR. Bardzo, paní Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážený pane místo předsedo, ve dvou třetinách svého vystoupení bylo na obrazovkách uvedeno, že hovoříte v rámci rozpravy o Iránu a Iráku, tak eh, teď jsem rád, že už eh, byl název rozpravy zaktualizován, ale dostával jsem eh, textové zprávy, že to je velice zvláštní. Každopádně chci říci, že mm, jako Evropský parlament vnímáme, že jsme institucí, která eh, ukazuje demokratické standardy eh, dalším po světě. A to si myslím, že je velice dobře. Sledoval jsem volby v 20 různých zemích a tak vím, že naše volební pozorovatelské mise jsou smysluplné, ale celkově vzato eh, ta situace je taková, že my sami musíme dbát na to, abychom dodržovali vlastní standardy. Není možné eh, takové situace tolerovat. Dostal jsem například informace o tom, že došlo eh, k tedy k tomu špatnému označení eh, rozpravy a tak doufám, že mi dáte trochu času navíc. Každopádně nechápu, jak bylo možné odmítnout rozpravu o tom, k čemu došlo v Paříži. Řečníkovi byl odebrán mikrofon. A další kolega Kres Krespo jednu minutu. Za frakci GUE. Děkuji, paní předsedkyně. Rok 2018 byl významný rok, eh, pokud jde o nárůst nenávisti, diskriminace. Bohužel došlo také k nárůstu politického násilí a porušování eh, politických eh, a dalších práv. My všichni jsme toto sledovali, ale zároveň to byl také rok, kdy se vydali do ulic ženy, které nám připomněly feministické požadavky. Tato zpráva o lidských právech také ovšem popírá některé skutečnosti přímo z Evropské unie, porušování lidských práv. Je potřeba se podívat eh, i do našeho blízkého zahraničí, podívat se na věznice, na místa ulice, kde dochází k popírání lidských práv, přičemž my sledujeme, jak například nadnárodní společnosti mají zcela eh, volnou roku. Je potřeba zajistit, aby nadnárodní firmy přestaly porušovat lidská práva nejenom mimo Evropskou unii, ale i v rámci ní. Děkuji. Děkuji a dále pan kolega Castaldo za nezařazená jednu Děkuji, eh, paní předsedkyně, vážení kolegové. Zítra budeme hlasovat o této výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracii ve světě. Je to eh, první zpráva tohoto typu v tomto legislativním období. Je to důležitý okamžik, protože musíme znovu potvrdit eh, důležitost lidských práv, na kterých stojí Evropská unie, to materialismus, právní stát, svoboda vyznání. Musíme také připomenout Eh, eh, tyto principy, aby byly eh, konsistentní naše kroky, naše politiky. A já chci poděkovat zpravodajce paní Veselé Lima za to, že se jí podařilo sladit tolik různých zájmů a přístupů politických skupin. Je to věc, která by měla přispět k podpoře demokracie lidských práv ve světě. Rok 2019 byl velmi znepokojivý, došlo k nárůstu autoritářských tendencí, v různých eh, regionech. A v tomto okamžiku je důležitější mnohem víc než kdy jindy, abychom eh, posílili náš hlas na mezinárodní scéně a proto v tomto eh, volebním období bychom hm, měli zdůraznit důležitost těchto otázek, pane vysoký představiteli, a to, že jsou to sdílené hodnoty nás všech. Děkuji. A... Děkuji, pokračujeme. Kolega Van Dalen, jednu minutu paní předsedající. Vidím, že pan Borel eh, se zabývá svým telefonem, takže počkám, až si nasadí sluchátka, aby mě slyšel. Bohužel je nezbytné zdůraznit význam také svobody vyznání a víry eh, ve zprávě. Eh, víra je to nejdůležitější pro miliardy lidí na celém světě, lidí, kteří si přejí vyznávat náboženskou víru po svém. Mnoho lidí je ale při, eh, proto pronásledováno a dokonce pro svou víru musí riskovat eh, životy vinou státních i nestátních aktérů. Připomínám Nigérii, Somálsko, Saudskou Arábii, tam to tak je. Na jedné straně vysoký představitel odsuzuje tyto útoky proti lidem eh, kvůli jejich náboženskému vyznání. I přesto ale Evropská unie utržuje obchodní vztahy s těmito zeměmi, kde dochází k takovýmto zločinům. Je potřeba jednat podle toho, eh, co říkáme. Kolega Santos, jednu minutu. Děkuji. Tato zpráva se nepředstavuje pouze plnění dem- byrokratického rituále, ale je to výstup z dlouhé práce, dialogům, zbližování pozic, kdy cílem je zlepšit situaci řady lidí. Proto chci poděkovat paní zpravodajce a také stínové zpravodajce Andrej Kozolino. Bohužel nemám eh, dlouhou řečnickou dobu, zmíním jenom několik věcí. Význam občanské společnosti v době, kdy se zužuje prostor pro její fungování. Význam prosazování svobody vyjadřování, demokracie v období, kdy stojíme před velkými výzvami v této oblasti. Posílení boje eh, s proti hrozbám, jimž čelí domorodé národy, nebo význam genderové rovnosti v oblasti lidských práv. Je tady celá eh, řada věcí, které nás eh, spojují a těch je více než těch, eh, které nás rozdělují. Udělejme z nich hybnou sílu naší práce v parlamentu. Děkuji. Von Wiese, eine Minute. Děkuji, paní předsedající, kolegové. Víte, kde se vyráběly vaše vánoční karty? V prosinci mladá dívka ve Spojeném království našla sdělení eh, v vánoční kartě, které prosilo o pomoc. Nebyl to odesílatel, bylo to od osoby, která byla nucena vyrobit tuto vánoční kartu v čínském eh, vězení za nehumánních Eh, podmínek. Spotřebitelé v nejbohatších zemích na světě si užívají eh, levných produktů a eh, nezabývají se jejich skutečnými náklady. Výrobci a malobchodní řetězce, včetně našich vlastních značek, nevědí a nechtějí vědět, co se děje eh, na úplném konci jejich dodavatelských řetězců. Musíme naléhavě jednat a přijmout celoevropskou legislativu, která eh, zavede povinnou kontrolu celého dodavatelského řetězce. Obchodníci musí zajistit, aby nízká cena jejich produktů byla na úkor lidských práv anebo životního prostředí. Děkuji. Děkuji. A eh, v debatě pokračuje paní kolegyně Hautela jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Pane vysoký představiteli, chci eh, poukázat na silnou výzvu tohoto parlamentu eh, co se týče legislativy, eh, přísné kontroly v oblasti lidských práv, protože samozřejmě Eh, i podniky musí hrát svou úlohu při řešení globálních výzev. A je dobré vidět, že stále více odpovědních eh, společností volají eh, po této povinnosti, zvláště na evropské úrovni, protože chtějí rovné podmínky a nechtějí, aby, se, aby prohráli na trhu vinou neodpovědných společností. Musíme tedy zajistit, abychom podporovali odpovědnost a ne neodpovědnost. Je důležité zajistit přístup eh, k nápravným prostředkům pro oběti eh, korporátních eh, porušování, porušování práv a patří to také k třetímu pilíři a Evropská unie prozatím v tomto udělala velice málo. Rok 2020 se musí stát rokem akce a až začne EU jednat, budou její kroky slyšet všude. Děkuji a dále kolega Rausen jednu minutu. Dank wel, mevrouw de voorzitter. Děkuji, paní předsedkyně. Tato zpráva ukazuje, že v řadě zemích jsou stále pošlapávána lidská práva. Podpora lidských práv tudíž musí zůstat jednou z priorit evropské zahraniční politiky, zejména potom ochrana práv dětí, osob se zdravotním postižením. Je potřeba také bojovat s persekucí a používáním násilí z jakéhokoliv důvodu kvůli etnickým sporům či jakýmkoliv dalším. Po světě jsou křesťané nejvíce persekovanou náboženskou skupinou, proto se ptám, jaká je situace zvláštního představitele EU pro eh, náboženské vyznání, jak vnímá tuto situaci. Domnívám se, že jeho pozice by měla být posílena. Chci se zeptat, jak eh, funguje v tuto chvíli. Děkuji. Děkuji Děkuji. a dále eh, kolega Komín i Oliveris jednu minutu. Vážení kolegové, paní zpravodajko, všichni se zhodneme na tom, že vliv Evropské unie na mezinárodní scéně by se měl opírat o ochranu lidských práv. Ale jak může mít Evropská unie morální autoritu eh, to, aby požadovala dodržování těch lidských práv, pokud ta lidská práva nejsou eh, dodržována na jejím území. Nejde jenom o sociální hospodářská práva, ale také o politická práva. Pan Junkeras tady dnes nemůže být, protože Evropská unie nedodržela jeho lidské právo. A já jsem dnes v exilu v Belgii, protože Španělsko nedodržuje eh, lidská práva katalánských separatistů. Rusko, Turecko, Čína eh, říkají, že eh, budou uplatňovat španělské standardy. Když jsme svědky toho, že dochází k evidentnímu porušování lidských práv v jednom členském státu a ignorujeme to, tak tím ztrácíme Eh, jakékoliv právo eh, požadovat to po ostatních. Ähm, Je na vás modrá karta, přijímáte ji na 30 sekund. Ne. Takže budeme pokračovat. Teď má slovo paní Arena. Měl jsem pocit, že teď nejsem na řadě, protože na uh, plátně je někdo, na obrazovce někdo jiný. Uh, paní předsedkyně se omlouvá, teď eh, bude hovořit paní Kokalary. Uh, také na jednu minutu. Omlouvám se, už jsem vás uh, automaticky vyškrtla, když se přihlásil uh, někdo s tou modrou kartou. Děkuji. vidíme, že demokracie na celém světě ustupuje, je, existuje tlak na svobodná média, eh, narůstá násilí na ženách, to je asi nejčastější případ porušení lidských práv na světě. A stejně tak Rusko a Čína prosazují své, svou politiku. A proto Evropská unie eh, více potřebná než kdy jinde. A já chci eh, upozornit na tři věci. Měli bychom uplatňovat sankce vůči těm, kteří masivně porušují základní lidská práva. No a dále jde o to, aby ty požadavky na dodržování lidských práv bylo přísnější vůči těm, kteří chtějí vstoupit do Evropské unie. A Evropská unie také musí přijmout odpovědnost na to, aby se zlepšila práva žen a dětí všude na světě. Musíme také chránit základní práva, demokracii, proto tady Evropská unie je a proto musíme všechny tyto věci brát velmi vážně a nepovažovat za samozřejmost. Děkuji. A teď má konečně slovo paní Arena na jednu minutu. Děkuji po hm, dle deklarace lidských práv v OSN jsme teď ve světě, kdy tato práva jsou čím dál tím více ohrožována. Podle této zprávy dochází k otlačování aktivistů, kteří bojí za lidská práva. Milionům lidí jsou upírána základní práva. I to, že mnohé firmy eh, upírají práva původním obyvatelům v zájmu zisku. Dochází k zrůstu autoritativních režimů, které potlačují, diskriminují své občany a argumentují eh, svou národní identitou, ale Evropa toho není ušetřena. I přesto ale Evropa zůstává eh, oblastí, kde eh, lidská práva pořád převažují, ale jak dlouho to ještě tak bude a proto je naší zodpovědností, abychom byli hybnou silou těchto práv na světě, samozřejmě konsistentně, to znamená, že ve všech našich politikách, obchodní, diplomatické, eh, nebo při uzavírání dohod o přidružení bychom měli tato práva dodržování eh, těchto práv eh, požadovat. A pane Boreli, můžete počítat eh, s naší podporou v těchto těžkých úkolech a té zodpovědnosti, kterou máte. Děkuji. A teď paní Rodriguez Ramos na jednu minutu. Gracias. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Komine. demokracie jako moje země Španělsko tak v těchto zemích lidské práva jsou zajištěna a dodržování zákona, respektování soudních rozhodnutí, to je nejlepší záruka demokracie. A když váš kolega, který sedí vedle vás, porušil právní řád, postupoval proti ústavě a právnímu státu ve Španělsku, tak se dopustil porušení občanských práv eh, katalánských eh, občanů, protože naplnil svoje povinnosti, mezi něž patřilo respektovat a chránit. Dnes tedy prchá před španělskou justicí, protože nechce zodpovídat za své kroky a cítí se eh, zde být tím, kdo může kritizovat eh, nedostatky právního řádu, přitom hledá beztrestnost eh, a nikoliv eh, imunitu. Toto je obrana, kterou mají demokracie v rámci Evropské unie, kterou dokážou obhájit lidská práva. Děkuji. A pokračujeme v debatě a slovo má paní Brickmo na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji kolegyni zpravodajce, která prezentovala tuto zprávu. Doufám, že eh, zítra bude eh, přijata velkou většinou. Jde tady o pluralismus médií, svobodu vyjadřování, to, jsou, to je v jádru našich demokratických společností a nemůže se to omezovat v zájmu boje proti terorismu nebo bezpečnosti nebo zachování, uchování pořádku. Stejně tak eh, i zadržování bez soudu, Eh, to také eh, musíme odsuzovat a musíme šířit i tyto eh, tato práva jinde ve světě, musíme bojovat proti autoritářským režimům, Ta zpráva bude vystavena zkoušce, protože příští měsíc bychom měli ratifikovat obchodní dohodu s Větnamem. Tady dochází k porušování lidských práv, jsou tady političtí vězni, Eh, citace se ještě zhoršila v roce 2019. Eh, Evropská služba pro vnější činnost také připomněla mm, začení, eh, zatýkání novinářů, blogerů a proto bychom měli být konsistentní v našich krocích a uplatňovat tyto otázky také v obchodních dohodách. Děkuji a nyní má slovo na dominutu paní Fitzgerald. Děkuji. Nejprve chci poblahopřát zpravodajce Isabel Wiesler Lima k této zprávě, jak řekli kolegové. Toto je nejkomplexnější Zpráva stala se zlatým standardem v oblasti lidských práv. Otázka stojí, jak se na ní bude reagovat, jak bude naplňována. Týká se to celé řady důležitých organizací a jednotlivců. Zajistěme, aby vlády i my eh, aplikovali tu nejlepší praxi v oblasti lidských práv mnoha lidská práva eh, jsou v ohrožení eh, kvůli autoritarismu a také připomínám mačo vůdcovství po celém světě. Ženská práva jsou ohrožena. Podívejme se na své domovy a zajistěme, aby Istanbulská úmluva, která se týká eh, týká práv žen, kterou neratifikovalo sedm zemí, myslím, že bychom měli vést eh, v odstranění FGM po celém světě. Eh, mluvme o tom nahlas a zajistěme, aby se eh, mluvilo o tom, co se děje obhájcům lidských práv. Chraňme je v Evropě. Děkuji a dále kolega Köster jednu minutu. V článku dvě evropských smluv stojí, že hodnoty lidských práv, eh, demokracie, právní stát a eh, respektování lidských práv. Tato lidský, lidská práva neplatí jenom pro evropské občany, ale bez výjimky i pro všechny ostatní. Ale co jsou platná uprchlíkovi, který eh, sedí v Bosně Hercegovině a který eh, je po několikáté eh, protiprávně je spa- poslán zpátky a k tomu je okrádán a byt. Jejich lidská práva jsou doslova pošlapávána a Evropská unie se nestaví odpovídajícím způsobem k této situaci. To podrývá hodnoty EU eh, e a její důvěryhodnost eh, v celosvětovém boji za lidská práva a demokracii. Proto musíme zaujímat stanovisko eh, k, ne, k právu na azyl a právu na život lidí na celém světě. Děkuji a pokračujeme dále. Kolega Sanchez Amor, jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Kolega Kamin odmítl modrou kartu, tak dovolte, abych připomněl, že tento dokument, který tady teď projednáváme, se týká stavu lidských práv po světě. Samozřejmě nemůžeme říci, že není možné řešit problematiku lidských práv také v Evropě. Například eh, se toto řešilo v katalánském parlamentu eh, v roce 2016 Pan Komin zmiňoval právní stát, ale my všichni eh, skutečně víme, kdy je důvodné eh, kritizovat a kdy nikoliv. Ještě k tomu, eh, co nám předkládá v podobě zprávy paní Vizeler. Je potřeba chránit ty, kteří jsou eh, ohrožováni v nejrůznějších autoritářských eh, režimech. Naše schopnost eh, je, myslím, posílena díky naší politice na, podporu lidských práv. Děkuji. Děkuji a další vystoupí paní Folat na jednu minutu. Před chvílí jsem ji tady viděla ale asi už tady není, takže přistoupíme ke Catch the Eye. Pouze pět, pěti můžeme dát slovo, ale pokusím se dodržet váhu politických skupin. A slovo má pan Posibil. Děkuji pěkně. Eh, vážený pane vysoký představiteli, já chci dodat k té debatě jednu poznámku

zamítla poskytnout ochranu těmto dětem eh, v rámci dohody o vystoupení Británie z EU. Je to zrada eh, britského závazku poskytovat humanitární pomoc těm nejzranitelnějším. A já bych chtěla, chtěla vzdát eh, poctu Alfredovi Dapsovi, který sám byl uprchlíkem ve druhé válce a doufám, že sněmovna Lordu napraví tento omyl britské vlády. Pokud tak to má vypadat, ta pobrexitová Británie, tak to vysílá špatné signály o tom, kdo jsme jako národ. Ať už jsme nebo nejsme v EU, tak nesmíme zapomínat na naše závazky v oblasti lidských práv. A jako aktivistka za práva dětí chci připomenout a na Kerdyho a další Eh, dětské oprchlíky, kteří zemřeli, zatímco my jsme se eh, na to jenom dívali. Děkuji, pan kolega Austrovičus, na jednu minutu. Děkuji. Navzdory velkému úsilí situace v lidských práv po světě se nelepší. Zločiny páchané na dětech, ženách, náboženských skupinách, etnických menšinách a dalších eh, se těžko popisují. Eh, lidem, které mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti eh, ochrany lidských práv. Otázka, zda naše posouzení reakce na porušování lidských práv je ta nejlepší, ta zůstává otevřená. Například eh, reagovali jsme pomalu v Kambodži, kde politická opozice a občanské organizace jsou persekuovány. Porušování lidských práv probíhá také u našich hranic, například v Bělorusku. Vidíme, že se politické procesy nějak nelepší, včetně svobody schromažďování a združování, nebo pokud jde o nezávislost médií a svobodu vyjadřování. Politická opozice je potlačována, občanská společnost je upozaďována. Přičemž do hry vstupuje otázka závislosti na Rusku. Závěrem ještě kolega Rolas jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Lidé říkají, že eh, lidská práva jsou ohrožena a eh, Bohužel my jsme přišli o naši morální autoritu, abychom vůbec hovořili o lidských právech tak, jak jsme to dělali velice často se ve světě ignoruje právní stát a to neslouží naší důvěryhodnosti, abychom mohli hovořit o lidských práv. I skutečnost, že jsme se nepostavili proti americkým sankcím, proti Iránu, Syrii a Venezuele, protože tyto sankce, eh, těmito sankcemi trpí eh, ti nejchudší eh, a Evropa se postavila proti nim. Hovoříme o obchodu a lidských právech, že se vzájemně posilují, ale v Saudské Arábii Eh, pravidelně uřezávají lidem hlavy a eh, Evropa nemá žádný problém obchodovat se Saudskou Arábií. A eh, také Izrael, tam se také porušují pravidelně lidská práva v Palestině. Nejsme důslední v tom, jak se chováme. Děkuji a tím se dostáváme zpátky ke komisi. Pan místopředseda komise, máte slovo. Lidská práva to je nekonečná eh, výzva, mnoho otázek. Eh, začnu odpovídat eh, na tu velice konkrétní otázku, která se týká svobody vyznání. Ano, máme zvláštního vyslance Žána Figela, Eh, předseda Juncker eh, vytvořil fond a jmenoval Jana Figela v květnu 2016. Podporuje provádění pokynů EU pro eh, posilování a ochranu svobody náboženského vyznání, to je v názvu jeho mandátu. Navštěvuje země, kde je svoboda vyznání ohrožena a eh, komunikuje s jejich eh, státními orgány, institucemi, vůdci a eh, komunitami. Účastní se dialogu s nimi a posiluje úctu k rozmanitosti. Já to je takové trochu opakování, říkám to jaksi různými slovy, ale toto on činí a také funguje jako zvláštní poradce pro komisaře pro rozvojovou spolupráci ten poslanec, který položil tuto otázku, zde již není, ale to je odpověď, kterou mu mohu poskytnout. A znovu vyhodnotím eh, tedy práci tohoto zvláštního vyslance, uvidím, jak je možné ji eh, zlepšit a jaké odůvodnění ta práce má. Samozřejmě to téma si to vyžaduje, vyžaduje si práci, ale já o tom chci zjistit více, protože abych přiznal, já jsem si ani neuvědomoval, neměl jsem informace o existenci tohoto zvláštního vyslance, který má chránit svobodu vyznání. Možná příště přinesu více informací. A další velká otázka, obchod a lidská práva, to je jistě velký problém. A někdo zde říkal, že západní spotřebitelé velice klidně spotřebují, spotřebovávají levnější zboží, aniž by se příliš zabývali eh, tím, proč jsou ty produkty tak levné. Proč jsou levné? Protože je produkce eh, efektivní, anebo protože jsou lidská práva eh, jejich výrobců pošlapávána, nejsou respektována tak, jak bychom očekávali v našich ekonomických systémech. Evropská unie je asi nejintenzivněji zapojenou organizací na světě, která se zabývá porušováním lidských práv. Máme závazné režimy v různých oblastech, jako třeba eh, obchod s diamanty, nebo různými eh, eh, konfliktními minerály, eh, vývoz, vývoz různého typu zboží, zakazujeme vývoz smrtících injekcí, chráníme práva dětí, mohu uvést příklady toho, co děláme v rámci různých obchodních dohod, třeba s Tichomořskou Azí a Investovali jsme více než milionů eur do programu. Podobný projekt probíhá i v Latinské Americe. Musíme ale udělat ještě víc. Musíme eh, dosáhnout nezbytného koncenzu, abych získal mandát eh, proto, abych na tom pracoval více. Eh, bude to díky iniciativě parlamentu. Vy mi jistě pomůžete v tomto eh, úkolu, já eh, o něj mám zájem. Vy ovšem máte kapacity, využívejte je, protože, jak víte, já jsem pouhým zástupcem určité sady lidí, kteří mnohdy eh, se nedohodnou na těch obecných záležitostech. Když budu mít mandát, když parlament využije svého práva iniciativy, Eh, budeme moci vytvořit závaznou smlouvu pro Evropskou unii. Myslím, že to je asi skoro to nejdůležitější na celém světě. Jaké eh, ještě další problémy eh, jste zmínili? Bylo jich mnoho. Legislativa v oblasti Eh, pečlivého dohladu. Ano, eh, voláme po takovém legislativě eh, již dlouho i během minulého funkčního období a některé členské státy, jako Francie a Nizozemsko, mají svou vlastní vnitrostátní právní úpravu, jiné státy ji nemají. Znovu, když jde o téma, které členské státy rozděluje a nepanuje dohoda mezi členskými státy, potom je obtížné